Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás přivítal na jednání našeho výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Pořad jednání jste obdrželi a já se domnívám, že není potřeba to nějak doplňovat. Mm, ptám se vás, ale máte k tomu otázky nebo doplnění? Ne, nemáte, proto eh, jsme přijali pořad jednání. Eh, nemám ani žádná sdělení předsedy a proto se dostáváme přímo eh, k bodu číslo 3 přeskum evropských navigačních programů v polovině období, hodnocení provádění programů, budoucí výzvy a finanční vyhlídky. K tomuto tématu Eh, vznikla zpráva z vlastní iniciativy. Zpráva zešla z rukou pana Vladimíra Remka, kterého vítám, který zodpovídá za toto téma a požádal, abychom dnes na toto téma mohli eh, vést Um, mini-hearing, krátké slyšení a proto tedy vítá mezi námi některé experty, kteří byli uh, pozváni, například pana Elena Benete, uh, paní Etelko Barspataky, která je tak také členkou, nebo byla členkou našeho výboru, uh, pan Jean-Jacques Tortora a pan Tomáš Stárek. My jsme tyto experty pozvali a já všem děkuji za to, že mezi nás přijeli. Díky nim nám budou poskytnuty informace, pokud jde o veřejné financování, o závazky, ale také o budoucí výzvy související s tímto projektem. To všechno bychom měli kriticky analyzovat. Já děkuji všem za účast a tím jsem v podstatě splnil svůj úkol a pokud dovolíte, tak nejprve předám slovo panu eh, Benetu. Prosím, máte slovo. Pane Beneto, jste na řadě, prosím. Rád bych připomněl, aby, že je potřeba, aby během prvního kola stanovisek eh, všichni hovořili maximálně 10 minut protože jen tak budou mít kolegové později možnost klást otázky a vy budete mít možnost eh, na ně následně podrobně reagovat. Předem vám za to děkuji. Takže eh, tolik technické instrukce a nyní pan Benete. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je veux vous Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval vašemu zpravodaji výboru ITRE za to, že mě pozval No, i když já jsem nikdy nebyl členem tohoto výboru a to, že jste mě pozvali, tak to je v podstatě proto, že jsem předsedou této sítě, sítě, evropské sítě, která spojuje regiony, regiony, které využívají technologie v této oblasti. Je to Eurojust. Hm, pokud dovolíte pouze několik slov k této eh, síti, máme zde 25 regionů, které prezentují 12 států. A naším hlavním cílem <clears throat> této sítě to je velice jednoduchý cíl. Chceme si vyměňovat informace, pokud jde o regionální oblasti, které považujeme za velice důležité v této oblasti aplikace, abychom si vysvětlili naše potřeby a zároveň, abychom <clears throat> řídili nějakým způsobem všechny informace, informace, které je hodně, informace, které se týkají jednotlivých regionů, ale zároveň i evropské úrovně. Naším cílem je vyměňovat si jednak zkušenosti v oblasti aplikace technologií v této oblasti a máme zde dva programy GNSS, to je program, o kterém nebudeme zatím hovořit, a samozřejmě pro, je to program Galileo. GNSS a program Galileo, to znamená veškeré aplikace, které se dotýkají <clears throat> druhicového, druhicové navigace. Máme pracovní skupinu, která rád bych řekl, že tato naše síť je velice mladá, pouze rok fungujeme, to znamená, že v podstatě ještě nemáme nějaké zásadní výsledky naší práce v této oblasti. Ovšem vyměňujeme si samozřejmě zkušenosti v této oblasti, a to i v rámci pracovní skupiny, kterou vede pan Paoliny v regionu v oblasti Benátek. Je to skupina, která už se setkala několikrát a vyměňují si informace v této oblasti. Máme i společný, společnou dohodu pro tuto oblast těchto dvou systémů. A na základě těchto informací vidíme, jakým způsobem se tyto aplikace vyvíjejí a jakým způsobem probíhají aktivity na regionální a evropské úrovni. Rád bych řekl nejprve, že Samozřejmě, že ideál a realita poté na místě, eh, samozřejmě zde je veliký rozdíl. Podíváme se na konkrétní záležitosti, protože často hovoříme například, pokud jde o družicové navigační systémy, hovoříme o například o určitých půlech nebo klastrech, určitých možností určitých výzkumných středisek, um, například na univerzitách a podobně. A častokrát si uvědomujeme v rámci těchto diskusních fór, že se probíhá diskuze, která není uzavřená ještě zatím. To znamená, jsou se jednak odvětví, které využívají tyto navigační systémy, a jsou to veliké společnosti, nebo řekněme nějaká odvětví, které jsou zastoupeny v těchto klastrech, nebo zda spíše Jde o malé a středně velké podniky. Velice jasně vidíme, že je zde nedostatek eh, určitého konsenzu v této mm, otázce, protože je jasné, že pokud jde o roli malých a středně velkých podniků, tak ty hrají samozřejmě velice důležitou, důležitou mm, roli. Měly by se spojit, měly by spojit své úkoly, své, své cíle a tak dále. Máme zde například pracovní skupinu, která se zabývá jednak systémem Galileo a rovněž různými otázkami. Například, například to, že se snažíme poskytovat i určité informace nebo určité informace, které se dotýkají určité observatoře, to znamená jednotlivých regionů, jednotlivých možností, jakým bychom mohli využívat aplikace v této oblasti. To znamená a zároveň udělat určitý, určité zmapování, určité zmapování možné aplikace, možné implementace, kterých je mnoho, jsou to transverzální možnosti. Je velice důležité abychom například právě využili tuto transverzálnost. Ehm, to je mnohem důležitější než častokrát hledání nových technologií. Myslím si, že v této oblasti vidíme veliký pokrok. To znamená to, že jednotliví hráči se snaží spojovat své úsilí, tak aby využili veškeré možnosti, například eh, v, je to v oblasti dopravy nebo zdravotnictví nebo i zemědělství, to znamená aplikace těchto um, možností to znamená například problémy s mm, zablažováním a tak dále. Tyto aplikace v oblasti družicové, druž, družicové eh, navigační systémy by mohly pomoci. Bohužel ovšem mm, častokrát nejsou v jednotlivých regionech dostatečně eh, informováni, informováni jednotliví hráči mezi tím, co se děje na úrovni regionu a tím, co se děje na evropské úrovni. Pracovní skupina Nereus, která se zabývá touto oblastí, vytvořila dokument, který v roce 2009 v listopadu který předložila. Je to dokument, který já osobně si myslím je nesmírně důležitý, nesmírně zajímavý. Například bych vám uvedl tři návrhy nebo tři mm, výstupy, které jsou podle mého názoru důležité. Prvním návrhem je to, že pokud na regionální úrovni potřebujeme si myslím, větší jistotu, mít určitou větší jistotu, pokud jde o vývoj programu Galileo. Nebudu hovořit o tom, jak je tato historie zatím krátká, pokud jde o systém Galileo, to je jasné. Ovšem přímo na místě si myslím, a zároveň proto, aby se malé a středně velké podniky zapojily do této oblasti, je velice důležité mít určitou jistotu, určitou jistotu do budoucna s ohledem na rozvoj Galilea do budoucna. Další bod, o kterém se hovoří v tomto dokumentu, je bod, který se dotýká financování. Samozřejmě, pokud eh, mm, jde o tyto, o tyto programy, například sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj. To je jedna z možností. Máme zde financování pro regiony, které je k dispozici. Ovšem zároveň si myslím, že je nesmírně zásadně, aby došlo k určité výměně informací, tak aby jsme spojili finanční prostředky, které máme k dispozici především na evropské úrovni. To znamená určitou koherenci, nebo jakým způsobem bychom mohli tyto finanční prostředky využívat společným způsobem, například ty, které pramení z tohoto sedmého rámcového programu a zároveň pro eh, Eh, teritoriální eh, kohezi, soudržnost. To jsou jak víme, velice důležité záležitosti, které se budou dotýkat diskusí v následujících letech. Regiony samozřejmě by chtěly, aby se využily tyto společnosti z tohoto i fondu soudržnosti a myslím si, že právě ten by mohl představovat velice důležitý zdroj financí, které například nám chybí v jiných zdrojích. Právě proto je důležité, abychom si vyměňovali informace v této oblasti. Třetí bod nebo třetí výsledek této pracovní skupiny Nereus GNSS se zabývá potřebou šíření informací, zveřejňování informací a poznatků v této oblasti. Možná vás to překvapí, ovšem pokud jde o například tu, tu oblast, kde dochází k vývoji těchto aplikací není dostatek hráčů, kteří vědí nebo znají všechny důležité informace a které v podstatě mm, znají všechny informace, které se dotýkají například programu, jako je Galileo. Velice často, mm, ať už jsou to velké podniky nebo malé podniky, mm, ty se sice mobilizují, ovšem na regionální úrovni, na regionální úrovni zjišťujeme, že je zde nedostatek informací a nedostatek komunikace o všech těchto záležitostech. Právě proto si myslím, že je právě důležitá, například ta moje síť, kterou se zastupuji, pro nás je nesmírně důležité, abychom rovněž spolupracovali, abychom navrhovali, abychom šířili informace, abychom do všech našich aplikací zahrnovali to možnosti, které se dotýkají programu Galileo, protože právě tyto informace nám v současné době chybí. Proto je velice důležité, abychom i na tomto poli byli aktivnější. Další záležitost. Často hovoříme o mm, dvou, o dvou programech Galileo a EGNOS málo lidí vůbec eh, ví o tom, například u mě v Midi Pirene, v, mého, v mém regionu, velice málo lidí vůbec ví něco o koherenci mezi těmito systémy, mezi nějakým propojením těchto dvou systémů, dokonce i v tom regionu, kde mm, se řídí EGNOS společně s Matrinem, dokonce i v této oblasti velice málo lidí vůbec ví, co to znamená tyto dva systémy, nebo jakým způsobem bychom je mohli propojit. Častokrát hovoříme o mm, tom že tento signál EGNOSu, že to teda, že, teda, že EGNOS se bude využívat především pro oblast letectví, že bude moci, tím, že budeme moci využívat tyto signály, že to bude nesmírně důležité i pro eh, právě pro mm, kvalitu v této oblasti. Ovšem proto, abychom mohli využívat tento signál, musíme komunikovat, tak aby skutečně všichni věděli, jakým způsobem EGNOS může přispět ke Galileu, protože naši občany v současné době sice znají velice dobře také EPS. Ovšem, když, ovšem mm, pokud jde o vztahy mezi EGNOSem a Galileem, pokud jde o tyto technologie, to je záležitost, která zatím není dostatečně známá mezi našimi občany, proto bych to rád zdůraznil. Několik příkladů, které jsem uvedl, to si myslím, že je velice zajímavé, zajímavé pro naše další úvahy na tomto poli. Máme zde samozřejmě informace, pokud jde o zkušenosti v jednotlivých regionech, především teda regiony, které jsou součástí sítě Nereus. Jsou to regiony, které mají většinou veliký potenciál v této oblasti eh, rozvoje technologií. Ovšem to, co nám chybí, tak je právě to, že pokud jde o tyto navigační družičové systémy, tak ty se nedotýkají pouze těchto regionů, ve kterých dochází k vývoji v, tomto, v této oblasti, ale všech regionů, všech evropských regionů například. Mm, zkušenosti eh, v bremách, které máme pokud jde o logistiku, pokud jde o řízení například eh, dopravy, přepravy kontejnerů a tak dále, tak abychom mm, například v této oblasti zkvalitnili eh, mm, aktivity. To je například další z velice důležitých projektů nebo jiný projekt pro navigační účely eh, vysoké přesnosti, které se dotýk, který se nazývá Seagate a který, se, mm, který probíhá především, nebo který se dotýká především um, pobřežních oblastí. To znamená, to jsou právě takové velice zajímavé projekty. Dále je to ten projekt Sestant, který probíhá v oblasti Benátek, rovněž další navigační projekt, navigační, projekt, navigační program, který se dotýká eh, především určitých oblastí rizikových a tak dále, zlepšování, zlepšování dopravy a tak dále. Dále je to samozřejmě nejenom námořní doprava, ale i pozemní doprava. Dále jsou to, je to doprava v oblasti letišť, eh, dále je to systém Klesta, který byl vyvíjen v Toulouse a v oblasti Bordeaux. To je další projekt, který se dotýká možnosti této aplikace, jejího dalšího rozvoje, jednak je to řízení leteckého provozu a zároveň veškerých záležitostí, které se zabývají technickými službami. Samozřejmě, že bych mohl uvést další projekty, jednak je to například pomoc lidem s omezeným nebo s určitým, s určitým handicapem, pokud jde například o zrakově postižené lidi a tak dále, je to oblast bezpečnosti, zdraví a tak dále, například v oblasti um, masově v Polsku je to další projekt, který je nesmírně důležitý a e, to je pouze jeden příklad za všechny. Nakonec dovolte, abych ještě zúraznil jednu záležitost, která je zásadní, a to je financování. Velice často eh, se na regionální úrovni zabýváme konkrétními aplikacemi, jsou to, řekněme, určité pilotní průmyslové projekty. Jistě si dovedete představit, že problém, který se nám neustále opakuje, je právě ten, ten přechod z toho pilotního projektu poté na projekt um, zrealizovatelný, pak eh, přímo teda finální projekt. Samozřejmě, že tento přechod je nesmírně důležitý. V současné době velice často malé a středně velké podniky mm, nám právě kladou tyto otázky, protože ten přechod z toho prototypu, z toho produktu, který představuje pouze prototyp na konečný produkt, to je nesmírně zásadní otázka samozřejmě, že je to spojeno i s finančním problematikou. Já jsem samozřejmě se snažil dodržet čas, který jsem měl k dispozici, ovšem doufám, že i v diskusi budeme mít čas některým bodům ještě vrátit. Děkuji. Srdečně děkujeme. A na tomto místě předávám slovo paní Barsi Pataky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo výboru ITRE, pane zpravodaj, dámy a pánové. Především vám chci poděkovat za pozvání. Nařízení GNSS, které bylo přijato v roce 2008, restrukturalizovalo programy pro evropskou, evropské globální navigační eh, systémy tohoto roku by měla Evropská komise předložit střednědobou revizi programu Genesis. A proto já opravdu vítám přístup ITRE eh, tím, že předkládá vlastní zprávu z vlastní iniciativy a reflektuje tak pohled parlamentu na tuto otázku. Já bych chtěla dnes přispět k analýze výsledků, kterých bylo doposud dosaženo. A budu se snažit také identifikovat největší výzvy, které nás čekají. Rozhodnutí pro Galileo, které přijalo v roce 2008 parlament a rada, zahájili novou eh, dobu. Můžeme prohlásit, že došlo k no, vytvoření nového profilu programu. A tento nový profo, profil, že je úspěšný. Proto musíme vyslovit uznání komisi. Program byl tedy nově nastartován, byl posílen a je také transparentní. Realizace programů nabyla dynamiky a řídící struktury jsou funkční. Komise ve své nové úloze eh, manažera programu dokázala implementovat důležitá rozhodnutí, vytvořit nové struktury a dosáhnout toho, že funguje nový eh, rámec. Více let ta dohoda podepsaná s ESA ujasňuje úlohy a zodpovědnosti eh, této agentury pro vesmír, která je zodpovědná jako eh, první eh, kontraktér a je zodpovědná za veřejné zakázky. K tomu také pomáhá meziinstitucionální panel mezi Evropským parlamentem, radou a komisí. Struktury tedy už existují a fungují. Co se týče Evropského parlamentu, můžeme navrhnout, aby se opětovně promyslila monitorovací úloha, a to ve dvou aspektech. Na jedné straně se jedná o status v relevantních postupech komitologie na základě nedávno přijaté Lisabonské smlouvy. Na druhé straně se také doporučuje, abychom posílili úlohu parlamentu eh, monitorovací v GIP a využívat eh, Eh, možnosti poskytovat stanoviska. A pokud to bude třeba, parlament může informovat patřičné výbory o eh, aktivitách prováděných v GIP. A Nezapomínejte, dámy a pánové, že prostřednictvím GIP Evropský parlament přijal zodpovědnost za tento program. Nový finanční eh, model neboli komunitární financování poskytované eh, prostřednictvím nařízení GNSS umožnil integraci EGNOSu. Navíc, eh, co se týče Galileo, nyní můžeme zahájit veřejné zakázky. Ehm, došlo k vytvoření šest pracovních balíčků a tento proces zadávání veřejných zakázek je podporován eh, orgánem, který se jmenuje Tender Evaluation Board. Tři ze šesti těchto balíčků už bylo eh, uděleno eh, kontraktorům. Podepsání kontraktů pro hlavní část prací, které třeba provést, se očekává v první polovině roku 2010. Co se týče veřejných zakázek a postupů s tím spojených, eh, očekává se, že dojde k určitému spoždění, což není nebezpečí nebo ohrožení celého programu. Musíme zde v parlamentu se zabývat tím, že vyvážená účast průmyslových aktérů na všech úrovní, to znamená malých a středních podniků z různých členských států, podle eh, článku eh, smlouvy musí být aplikovány. A navíc je třeba využívat duální, duální zdroje podle článku 12 a 2 eh, až 3. A s tím jsou některé potíže konkrétně v souvislosti s pracovním balíčkem 4. Proto bych chtěla opravdu důrazně navrhnout parlamentu, aby se hlouběji zabýval těmito otázkami. Co se týče zprávy rozpočtu, eh, chtěla bych připomenout, že na základě zvláštní zprávy účetního dvora parlament žádal od komise, aby připravila aktuální eh, čísla která by mohla být logicky začleněna do této střednědobé revize situace. Ehm, konkrétně se jedná o malý, malou rozpočtovou eh, eh, marži v tomto udělování veřejných zakázek, což eh, působí k tomu, ehm, to, že dochází k překonávání ehm, určitých finančních limitů. A Potřebovali bychom tedy lepší informace a detailnější mm, informace. Další problém je, že financování 3405 milionů, které jsou zašly do těch 400 milionů, které byly uvolněny ze sedmého rámcového programu. Eh, bylo by vhodné eh, revidovat situaci a zjistit, zda tato částka eh, náhodou neměla negativní dopad na nezávislý vývoj a výzkum. Co se týče hm, implementace projektů, těžko k tomu můžeme zaujmout pozici. Třeba, že můžeme hm, Eh, zažít určitá spoždění, neměla by tato spoždění ohrozit realizaci projektu. Bohužel mm, komise ve svých dokumentech neporovnává mm, stav projektu s původním pracovním harmonogramem a proto jen stěží můžeme ohodnotit, do jaké míry jsou projekty plněny podle plánu. Eh, navrhuji proto, aby parlament žádal informace o plnění harmonogramu od komise právě v tomto střednědobém přeskumu. Možná bychom se mohli zmínit také o EGNOSu. Oceňujeme, že certifikační proces pro civilní letectví už byl zahájen. Nicméně je opravdu důležité v této souvislosti, aby žádný členský stát se neosedl v takové situaci, v němž bude mít ten částečně dostupný signál EGNOS nebo jej nebude mít vůbec po celém svém území. Další aspekt se týká potřeby akčního plánu pro aplikaci GNSS. Eh, potřebujeme v tomto akčním plánu mít seznam praktických kroků, který by umožňoval evropským podnikům Eh, využít eh, této vysoké hodnoty eh, a vysoce užitečných kontraktů, které mohou uzavřít díky GNSS. Dámy a pánové, chtěla bych mluvit také o výzvách, které nás čekají. Očekáváme návrhy od Evropské komise v rámci právě tohoto střednědobého přeskumu, který očekáváme. Od té doby, co byl program znovu nastartován, Eh, globální prostředí se změnilo, co do ekonomických i technologických podmínek. Naši mm, konkurenti, kteří případně mohou někdy být i partnery, se staly silnějšími a dá se tedy předpokládat, že dynamicky postupují vpřed. Nyní mám na mysli konkrétně projekty eh, zaměřené na navigaci, eh, vycházející z vojenského prostředí. Tyto projekty posilují naše konkurenty, eh, jak co do finančních prostředků, tak do možnosti realizace. To znamená, že globální trh pro Galileo se snižuje Střednědobá revize se musí zaměřovat na klíčová rozhodnutí, která budou muset souviset s tímto aspektem a musíme poskytnout správné odpovědi na tuto situaci. Co se týče zajištění m, mm, tržního užití Galilea, chtěla bych zdůraznit následující tři body. Za prvé, EGNOS a Galileo jsou oba eh, civilní programy. Naši konkurenti mají vojenské rozpočty na své eh, programy a proto bych považovala za užitečné posílit a, eh, po, a zrychlit využití PRS, což by posílilo naše programy GNSS. Za druhé, Evropa je stále více závislá na službách satelitní navigace, což se týká stále více strategických eh, oblastí. A proto opatření navržená v akčním plánu pro eh, realizaci eh, GNSS musí být urychleny a proto bych chtěla zdůraznit, že zapotřebí posílit standardizační aktivity a také kompatibilitu a interoperabilitu a jejich požadavky. Dámy a pánové, Evropský parlament musí splnit svůj vlastní úkol, který si stanovil v nařízení GNSS k článku 6 a 2. Za třetí, Řídící eh, režim technologie Galileo musí být eh, rozvinut eh, co možná nejdříve v rámci komunitární exportní politiky, abychom byli schopni řídit i otázky, které se týkají citlivých oblastí. A teď bych se ráda zmínila o největších úkolech, které vyplývají z povinnosti majitele systému. Úloha majitele systému je zcela nová pro evropské společenství a proto musíme přijímat důležitá a zásadní rozhodnutí. Za prvé, rozhodnutí o e, řízení a financování využívací fáze programu Galila po roku 2013 musí být vypracována se zvláštním ohledem na přípravu na další e, finanční e, perspektivy programy eh, Evropské GNSS nemohou už zvažovat žádná rozhodnutí, která by vedla do slepé uličky. Už si je nemůžeme dovolit. Což, bylo, což se stalo v roce 2008, kdy bylo zapotřebí korigovat eh, dřívější rozhodnutí. My potřebujeme jasné a včasné identifikace komerčních stránek celého systému a také Eh, dalších eh, právních, eh, smluvních i finančních struktur. Za druhé je třeba vyjasnit režim zodpovědnosti za satelitní navigaci, zejména v souvislosti s EGNOSem. Je třeba posílit vytvoření tohoto režimu zodpovědnosti, abychom snížili rizika související s aplikací. Za třetí, zvláštní prvky systému, které musí být součástí tohoto systému, stále ještě nejsou hotovy. A například musíme zvažovat práva na duševní vlastnictví nebo otázky eh, zvládání eh, rizik. To vše souvisí s naším tedy vlastnictvím systému. A nakonec se Evropská unie potřebuje svůj plán evropské radionavigace. Musíme optimalizovat různé infrastruktury a služby v Evropské unii, aby vznikla eh, souvislá spolupracující struktura. To je do určité míry oddělený úkol, není přímo související s programy GNSS, ale e, správná funkce GNSS je nemožná, dokud takováto dohoda nebude existovat. Jako e, přímo volený orgán Evropský parlament na sebe musí přijmout tuto zodpovědnou úlohu a prosazovat ji, dámy a pánové. Můj čas již vypršel a věřím, že Evropský parlament bude nadále e, chápat realizaci programu GNSS jako strategický úkol a stejně jako doposud bude vést celý tento proces. A přeji vám hodně úspěchů. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme paní Marci Pataky a Nyní bude mít slovo pan doktora. Thank you. Uh, <clears throat> so, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Uh... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Dovolte, abych nejprve poděkoval, abych poděkoval za pozvání a za to, že mohu vystoupit s naším názorem, to znamená průmyslu. Náš názor na Galileo v tomto nesmírně důležitém období, historicky důležitém období pro Galileo. Dovolte, abych vám připomněl to, že v roce 2008 Evropský účetní dvůr realizoval audit v této oblasti a v podstatě se snažil zhodnotit eh, možnosti řízení na straně komise, pokud je o tento program. Je to velice relevantní audit, já nebudu hovořit o nějakých doporučeních či výsledcích, které v tom období byly publikovány. Ovšem, jestli dovolíte, tak bych alespoň zdůraznil, jak nesmírně důležité je řízení tohoto programu. A zároveň jak je nesmírně důležité budování kapacit v oblasti řízení těchto projektů. Od tohoto auditu došlo velkému úsilí a já bych rád poděkoval, poděkoval především komisi za posílení eh, vůbec lidských zdrojů, které se zabývají zprávou programu Galileo. V současné době ovšem mám pocit, že se komise zabývá především kontrolou mm, na zemi, to znamená procesy, postupy, právní, administrativní úkoly a tak dále. Tomu se věnuje především. Ovšem z našeho pohledu, pohledu průmyslu, máme pocit, že zde neexistuje skutečné řízení tohoto či zpráva tohoto programu na straně komise a proto dovolte, abych vám to trochu vysvětlil co tím máme na mysli. To znamená, ta zpráva programu či řízení programu, co to znamená? Tak to je velice důležité, abyste bylo politické řízení. To si myslím, že je nesmírně, to management je velice důležitý. A zde očekáváme opravdu velice silnou pozici komise. Ovšem, každé řízení projektu má i technickou stránku a v této oblasti si myslím, že bychom mohli poskytnout podporu komisi. Ovšem, nejenom my, ale mm, to znamená jednotlivá odvětví, ale i Evropská Evropská vesmírná agentura. Zároveň je, zde vidíme určitou potřebu úpravy či mm, úpravy určitých pravidel. Samozřejmě, že ESA agentura může poskytnout určitou podporu, ovšem nemůže nahradit roli komisy. Musíme mm, zajistit vedení na politické úrovni, o tom se se zmínila zároveň i Eh, dosažení cílu, které zde máme. Evropská vesmírná agentura na tomto poli eh, hraje bez pochyby nesmírně důležitou roli. Ovšem jednotlivá pravidla, která umožňují práci v této oblasti, by měla být trochu přizpůsobená tak, aby odpovídala i té realitě, kterou vidíme na straně průmyslu je nesmírně obtížné pravděpodobně pro právníky, aby tam došlo k nějakému rozhrání z techniky, z inženýry a podobně. To, asi, toho si asi jsme všichni vědomí a mm, řízení projektu nebo vůbec to manažování nemůže být pouze finančního charakteru. Abyste mohli dělat rozhodnutí, která budou mít dopad na průmysl, tak musíte znát tento průmysl, musíte vědět, co můžeme nebo nemůžeme udělat na naší straně. A za každým rozhodnutím tohoto charakteru je zároveň jsou to teda jednotlivá rozhodnutí a rozvoj kapacit, evropských kapacit v tomto průmyslu, v tomto našem odvětví. A samozřejmě, že na nás, na nás má, má dopad to co, se, to, co se děje na evropské úrovni a samozřejmě i to, mm, jaké je naše autonomní postavení v této oblasti vesmírného eh, nebo rozvoje v oblasti těchto vesmírných projektů. No a nyní pokud jde o Galileo konkrétně. Já si myslím, že tyto oblasti, nebo teda um, schopnosti by měly obsahovat všechny dovednosti na technické, ale i právní, manažerské, komerční, vědecké, finanční a samozřejmě i průmyslové dovednosti. Jakým způsobem? Jakým způsobem by měly zvládat všechny tyto schopnosti? My samozřejmě to není na nás, jakým, nebo my nerozhodujeme o tom, jakým způsobem tyto veřejně právné subjekty jsou organizovány. To samozřejmě ne. Otázka zní, mělo by se všechno udělat na straně Evropské komise, nebo řekněme, že by komise se spíš spolehala na agenturu ESA. To samozřejmě jsou dvě možnosti, to je otázka zatím ještě nezodpovězená. So the, um, the second point is... Druhá záležitost znamená důležitost zajištění určité stability mm, lidských zdrojů, protože ty kompetence lidských zdrojů, to je samozřejmě něco, co budeme postupně v čase. Ovšem, potřebujeme určitou stabilitu, určitou stabilitu, která by zajistila či podpořila všechny tyto dovednosti, schopnosti v dlouhodobějším měřítku, protože kdyby tam došlo k nějaké obrovské fluktuaci, to samozřejmě by nebylo kompatibilní s těmi dlouhodobějšími cíly, které máme pro tuto oblast. Myslím si, že skutečně už bylo uděláno hodně proto, aby došlo k mm, určité adaptaci či změně postupu, procesu, které se dotýkají procesu pořizování v této oblasti, které berou v potaz konkrétní záležitosti těchto programů. V tomto úsilí bychom měli pokračovat a v následujících několika měsících si myslím, že by se měl zhodnotit celý tento proces, který se týká pořizování pro tento program. A poslední záležitost je definování jasných Mm, jasných odpovědností, delegování a tak dále, aby všichni zúčastnění hráli aktivní roli v celkovém managementu, v celkovém řízení tohoto projektu. Nejde pouze o Galileo. Galileo je samozřejmě záležitost, nebo je to program, který bude odpovědný za určitou tvorbu našich budoucích schopností, či schopností, vlastně schopností Evropské komise řídit veškerou infrastrukturu v této oblasti těchto vesmírných programů, které se v současné době tvoří, ať už je to SESAR, který se dotýká letové, letových záležitostí letectví, GMS nebo dále Space Security Awareness, to znamená určité povědomí o všech informacích, které se dotýkají této oblasti a tak dále. Galileo je nesmírně důležitý pro, pro osud všech těchto programů do budoucna. A to, co je v sázce, je jednak zajištění dobrého managementu nejenom v té rozvojové fázi, ale především už poté v té následné etapě, to znamená um, um, jednotlivých operací, funkčnosti. Samozřejmě, že v tomto ohledu eh, jdou pro nás nesmírně důležité oblasti výzkumu, vývoje, financování, protože samozřejmě určité možnosti eh, komerčního eh, trhu této oblasti jsou omezené. To je to opravdu jenom pár slov. My potřebujeme, průmysl potřebuje kompetentního klienta, zákazníka, který ví, co chce, který je odhodlán dosáhnout svého eh, cíle a kde my budeme skutečně jediným rozhraním s veřejnoprávními institucemi. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane Tortora, a nyní je na řadě pan Stárek. Nicméně pan Stárek eh, si musí ještě připravit počítač, proto musíme minutku počkat. It's your turn. So, good afternoon. Dobré odpoledne, pane předsedo. Vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, především bych rád vám poděkoval za tuto vynikající příležitost. Eh, Účastnice tohoto slyšení Česká republika má velký zájem o veškeré aktivity a činnosti související s problematikou eh, evropských eh, navigačních satelitních technologií. Já bych chtěl stručně rád uvedl se, sám sebe, jmenuji se tedy Tomáš Stárek, eh, působím na Čevute v Praze a také v malé, eh, mezi malými a středními podniky, které se zaměřují eh, právě na rozvíjení oblasti inteligentní dopravy a telekomunikací souvisejících. Já se chci zaměřit na využití aplikací a možné využití Galilea tedy na eh, úrovni konkrétních aplikací. Na úvod eh, jsem eh, napsal, jaké výhody přináší systém Galileo. A chci také hovořit o dalších krocích, které by bylo třeba přijmout v té předoperační fázi ještě, protože celý systém byl zahájen teprve nedávno. A měli bychom se hluboce zamyslet na možné na možném využití obchodním služeb eh, systému Galileo. Tak, eh, abychom byli schopni sestavit um, udržitelný program komerčního využití, měli bychom si nejdříve zmapovat na jedné straně aplikace mm, pro různé úrovně služeb, které mohou být Galileem poskytovány. To znamená, že na jedné úrovni e, to bude otevřený systém Galileo a jeho služby, který může být využit například e, v nebezpečnostních aplikacích, e, v obchodních službách, například v bezpečnosti letového provozu nebo jiných služeb. A tato souvislost nám ukazuje, jakým způsobem lze obchodním způsobem využívat eh, Galileo, protože vidíme, že jednotlivé úrovně nám též eh, poukazují na eh, jednotlivé cílové skupiny uživatelů, kteří mohou využívat aplikaci Galileo. Jakmile si takto zmapujeme situaci mezi možnými aplikacemi služeb Galilea, Zaměříme se na analýzu trhu. Opět budeme vycházet eh, z toho rámcového pojetí aplikací. Musíme se zabývat také možnými perspektivami eh, od roku 2015 dál. A já jsem rád, že mohu říci, že GSN vykonal eh, obrovský kus práce Eh, od nedávna, protože eh, bylo vytvoření monitorovací eh, software pro GNSS a zkoumání trhu. Tento monitorovací přístroj je schopen zkoumat tržní využití GNSS v budoucnosti a proto by nás to mělo posunout tedy k možnosti vytvoření skutečného obchodního plánu pro Galileo. Tento systém se zakládá na různých údajích a na různých systémech získávání údajů, eh, které pocházejí ze eh, studií eh, GSI. Pokud si skutečně přejeme vytvořit obchodní plán pro Galileo v tom smyslu, že Eh, se budeme zaměřovat na jednotlivé služby na jednotlivých úrovních, které může Galileo poskytovat, musíme si položit jednu základní otázku. Zda skutečně očekáváme, či vyžadujeme, aby eh, to bylo obchodně udržitelný systém. Eh, můžeme říct ano, přejeme si tak, přejeme si, aby Galileo byl obchodně udržitelný, viděl si na sebe a nebo můžeme odpovědět, že ne. A na základě této odpovědi pak můžeme uvažovat dál. Většina aplikací, které bude používat Galileo v budoucnosti, budou využívány veřejností. A proto se musíme rozhodnout, zda si přejeme, jakým způsobem si přejeme tedy zohlednit prospěch pro veřejnost v naší analýze. Pokud se tedy rozhodneme, že nepotřebujeme eh, udržitelný obchodní systém, komerční systém, tak musíme uvažovat tedy o sociálních a hospodářských eh, eh, benefitech pro společnost a Evropská komise pak musí stanovit, jakým způsobem se bude kofinancovat celý tento systém. Nevím, zda se vám podaří přečíst ten vpravo nahoře eh, ten koláčový graf. Je to jeden z počátečních eh, výsledků eh, odhadu možného tržního využití Galilea, o kterém jsem se zmiňoval. Největší část společenského ekonomického benefitu bude mít silniční doprava. Eh, další tři sektory, kterým eh, bude Galileo prospívat, je zemědělství, letectví a eh, telekomunikační systémy a další aplikace. Takže jak vidíte, socioekonomické, socioekonomický prospěch bude mít především silniční doprava. To bychom měli mít na paměti a měli bychom na základě této úvahy i dále rozvíjet možnost komerčního využití, pokud se pro ně rozhodneme. Co se týče tržního využití Galilea od roku 2015 dál, skutečně můžeme očekávat nárůst eh, aplikací, které budou vyplývat z další eh, regulace protože už se připravují různé směrnice, například o elektronickém mítném, o elektronickém volání a e, také se nyní hodně na evropské úrovni hovoří o dopravě nebezpečného zboží. Na základě těchto právních aktů tedy e, bude i, nebo může být dále e, protlačována či posilována úloha Galilea a jeho využívání. což nám může poskytnout velký eh, potenciál pro služby s přidanou hodnotou, eh, což by nadále ještě eh, otevřelo dalším uživatelům systém Galileo a rozšířilo by to možnou uživatelskou základnu. Co se týče tržních příležitostí, tak díky přesné možnosti lokalizace Můžeme uvažovat o mnoha různých eh, projektech eh, spolupráce eh, SafeSpot, Coopers a další, které se zaměřují například na asistenční systémy řízení. A to všechno jsou programy, které se zaměřují na automobilový průmysl, uživatelé Galilea, budou tedy schopni následně využívat všechny tyto systémy. Na závěr co se týče speciálních aplikací, je zjevné, že vojenské využití, vojenské aplikace se rozvíjejí velice rychle a intenzivně. Ehm, stejně jako například e, aplikace týkající se záchranné služby a nebo také ehm, aplikace související s pohybem e, taxiku na e, letištích a podobně. Takže závěr plynoucí z této studie je, že bychom se měli zaměřit, jak už to bylo zmíněno i předřečníkem, měli bychom se zaměřit tedy na systémy, které mají vysoké požadavky, ehm, na služby, ať už jsou veřejné či e, komerční, ale e, potřebují tedy vysokou úroveň přesnosti a e, detailní informace. Co se týče tržních příležitostí, Otevřená služba eh, Galileo umožňuje různé úroveň, úrovně služby. Je tu obrovský trh například ve využívání automobilů, například eh, u pojištění podle projetých kilometrů a podobně. To je systém, který může být velice užíván v Evropě. Pak je tu také využívání GPS, eh, těžko můžeme eh, přemluvit eh, potřebitele, aby si teď koupili jiné zařízení nebo migrovali z jednoho zařízení eh, na druhé. S tím musí Galileo počítat. Ale na druhé straně je tu důležitý úkol zejména pro marketing a to ukázat, že Galileo má své výhody. Bude to dlouhodobý proces. A závěrem je, že bychom opravdu neměli na nic čekat a i hned zahájit pozitivní kampaň zaměřenou na využívání eh, služeb Galilea eh, v tom eh, smyslu, že by měly být využívány ty otevřené aplikace. Na závěr tedy své prezentace jsem připravil poslední obrázek, který se trochu liší od těch ostatních. Rád bych zdůraznil z tohoto místa, že program Galileo je vždy zmiňován jako eh, jeden eh, z klíčových systémů, který umožňuje zvýšení parametrů v různých systémech. Eh, hovoří se někdy o navigaci v automobilech a je pravda, že právě souvislost s automobily je velice důležitá pro Galileo, proto tedy parametry systému Galileo budou ovlivňovat výkonnost jednotlivých eh, aplikací. V mnoha případech ale je možné využívat i mm, eh, navigaci bez eh, drátovou, například z auta do auta, mezi autem a infrastrukturou a samozřejmě také mezi satelitem a automobilem. Ale není tak úplně jasné z tohoto obrázku, že jednotlivé parametry nejsou důležité jen pro lokalizaci dejme tomu toho vozu, kterou má poskytovat eh, služba systému Galileo, ale že je to tak důležité i pro telekomunikace. Tyto parametry jsou důležité tedy i pro telekomunikaci. Je důležité toto zdůrazňovat, aby eh, to veřejnost věděla. Eh, uživatelé, veřejnost budou mít mnohem menší eh, rozlišení eh, těchto parametrů, což ovšem není způsobeno nedostatečnou kvalitou Galilea, ale nastavením tohoto eh, systému. Takže jde o to, abychom se připravili ještě předtím, než bude spuštěna operační fáze, ta prováděcí fáze Galilea, na to, zda eh, opravdu chceme připravit eh, komerční využití a na jednotlivé aspekty. Například potřebujeme patřičné vstupy eh, pro přístroj, který vytváří možné simulace přístupu mm, a možnosti na trhu GNSS je třeba vytvořit jednotnou klasifikaci aplikací eh, v kategoriích, které souvisejí s Galileem a dalšími technologiemi. A ve všech těchto parametrech musíme uvažovat nejen o současném, ale také budoucím možném využitím systému Galileo a také bychom měli mít na paměti, jak už jsem se zmiňoval, že finální výkon eh, aplikací Galilea Eh, se bude muset potýkat ještě s mnoha dalšími aspekty, nejen tedy výkonností systému samotného. Děkuji. Srdečně děkuji všem čtyřem expertům. Děkuji také za to, že se drželi vymezeného času. O to větší možnost budou mít nyní kolegové eh, pro to, aby tedy kladli otázky. Nyní máte možnost pokládat svoje dotazy, prosím. Pan Březina. Vážený pane předsedající, já jsem velmi rád, že se konečně začínají dávat věci do pohybu a začínají se uskutečňovat kroky, které povedou eh, k realizaci ambicí projektu Galileo. Jde o velmi nákladný, velmi složitý, strukturovaný eh, proces s obrovským významem. Eh, ty významy jsou nejen v aplikacích, ale i v technologiích, které používá a v tom spočívá možná jeho prvořadý přínos. Nejen přímé výstupy a využití toho systému, ale i samotné technologie, které musíme dokonale zvládnout, eh, mají pro Evropu prvořadou důležitost. Eh, vítám informaci o regionech zapojených eh, v rámci Evropské unie do sítě Nereus Eh, stejně tak oceňuji jasnou a perfektní prezentaci eh, výzev, eh, které zde přednesla paní Barzi Patáky, která byla v minulém období parlamentu naší kolegyní, jejíž jméno bylo synonymem pro projekt Galileo. Co se týká pana prezentace pana Tortory, on jasně pojmenoval jednu věc, kterou jsem Eh, cítil při studiu materiálů eh, o projektu Galileo. Eh, projekt Galileo zatím nemá pevnou nemá pevný management, nemá ho jasně definovaný na všech těch úrovních, které, o kterých byla řeč. Ta úroveň politická, Eh, technologická a industriální není jasně definovaná s vymezenými zodpovědnostmi a to možná eh, krok vpřed, kroky vpřed brzdí. Eh, co se týká aplikací, které byly předneseny naposled a které jenom samozřejmě částečně mohly popsat využitelnost všech těchto technologií, to všechno, za to všechno bych chtěl jako stínový zpravodaj své frakce poděkovat. A co se týče mé otázky, eh, ta by možná byla eh, vzhledem eh, k, oné, k onomu managementu a k pevné organizační struktuře, která by ten projekt posunula vpřed. Má Eh, někdo eh, z vás jasnou představu o eh, takové organizační struktuře, kterou by projekt vyžadoval. Vím, že ta otázka je velmi široká a pokud mě můžete odkázat na některé speciální materiály, budu velmi rád. Vím, že složité projekty se vždy realizovaly Eh, s pevnou organizační strukturou a eh, tady máme co dělat eh, s jedním z nejsložitějších schémat, s jakým já osobně jsem se zatím seznámil. Děkuji za pozornost. Danke sehr, Angelika Niebler. Děkuji. A nyní paní Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také našim expertům. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, to znamená, že jsem bohužel slyšela pouze prezentaci posledního referenta. Nicméně i ta byla pro mě velmi zajímavá a já bych se k tomu ráda vyjádřila z politického hlediska. Eh, ráda bych se vás tedy zeptala, jaké jsou politické otázky, které se v této souvislosti musí pokládat tady u nás ve výboru a v plénu. Pokud tedy, a tady odkazuji na posledního referenta, pokud se dívám na Eh, folii, která hovoří o přípravných krocích, tak eh, ústřední otázka podle mě zní, jestli chceme eh, systém Galileo, který by se sám zaplatil finančně, anebo jestli tedy z dlouhodobého hlediska chceme mít systém, který je který tedy eh, může, být, může fungovat pouze tehdy, pokud bude veřejně financován. To je otázka, kterou si musíme politicky eh, položit. Eh, pan Březina položil taktéž velmi důležitou otázku týkající se těch manažerských struktur. To bude, mi tak, bude mě také velmi zajímat, jak na to odpovíte, ale ptám se, jak by tedy mohl takový uh, systém Galileo uh, v posledku fungovat, tak, aby se ekonomicky vyplatil. Já se ptám, jestli něco takového považujete vůbec za možné. Pokud si vzpomenu na tu dlouhou historii, která nás vedla eh, k projektu Galileo, nejprve tedy model EPP a potom eh, a to už je skutečně velmi eh, dávno, ale já si pamatuji, že se říkalo, že neexistuje business case, který by fungoval. To znamená, že jsme tedy neuplatnili ten model PPP a snažili jsme se zavést finan- veřejné financování. Já se tedy ptám, jestli si v tuto chvíli umíte představit scénář, že by, který by tedy umožnil systém Galileo, který by sám sebe mohl zaplatit. Děkuji. Děkuji. A nyní uh, kolegyně Enču. Domnule președinte, voi avea două întrebări foarte scurte. În primul rând, când... Děkuji, mám dvě krátké otázky. Za prvé, kdy si myslí experti, že tento systém Galileo bude v plném provozu. A za druhé, a to je též i návrh, aby tento projekt mohl být finančně udržitelný, myslíte si, že by bylo možné, abychom my jako Evropská unie a jako přímí zástupci eh, občanů nějakým způsobem uložili eh, těm, kdo staví dopravní systémy, aby počítali se systémem Galileo v projektech, aby takto mohli ospravedlnit vstupy finanční nutné pro tento systém. A myslíte si, že tento systém může být plně autofinancován? Dobře, žádné další dotazy v tuto chvíli nejsou, proto předám eh, slovo našim expertům, aby odpověděli na otázky. Nejprve paní kolegyně Pataky. Eh, eh, Děkuji. Dovolte mi, abych se nejprve vyjádřila k otázkám, které položili pan Březina a paní Niebler. Jak už jsem řekla ve své prezentaci, je to tak, že ekonomická a technologická situace se v globálním měřítku zásadně změnila od té doby, kdy ta myšlenka projektu Galileo vznikla. Já osobně se domnívám, že bychom eh, to měli vzít na vědomí. Naši konkurenti eh, mají vojenský rozpočet, to znamená, že eh, všichni mají mnohem větší možnosti, pokud jde o financování takovýchto projektů. Proto by pro mě eh, bylo eh, velmi důležité, abychom co možná nejrychleji reagovali PR, realizovali PRS, protože to by celému systému eh, mohlo poskytnout základ. Já vím, že že v tomto případě se jedná o e, civilní systém, že to není vojenský systém. Nicméně je to tak, že tento projekt by měl být spolufinancován různými členskými státy a proto se skutečně domnívám, že je to velmi důležitý aspekt. A nyní se na to pojďme podívat z druhého hlediska. Obdrželi jsme dokument komise, Eh, je to plán práce na rok 2010. A v tomto plánu se praví, že se musíme politicky rozhodnout. Musíme učinit politické rozhodnutí o tom, jaký model tedy zvolíme pro operační fázi. Následně nám komise může předložit odpověď na všechny otázky, které se týkají odpovědnosti, a všech dalších témat, která zatím nejsou vyřešena. Já si myslím, že my, co by Evropský parlament, nejprve musíme mít jasnou představu o tom, jaké možnosti se v této oblasti otevírají, jakou odpovědnost uh, musíme převzít této souvislosti. Teprve potom se můžeme rozhodnout v tom smyslu, jaký model bychom zvolili. Druhá otázka, kterou si kladu z ní jestli eh, budeme mít tedy příjmy z projektu eh, Galileo. Já se především ptám, jakou odpovědnost my, co by veřejná sféra, v tomto projektu musíme nést. A nyní bych ráda odpověděla eh, na otázku týkající se té struktury projektu. Já si myslím, že v rámci té operační fáze bychom měli zvolit veřejný model, protože se skutečně domnívám, že všechny nové technologie musí nejprve řadu let dozrát, musí mít možnost být prováděny několik let. Až se budeme stoprocentně jisti, že ten projekt bezchybně funguje, tak potom může nastat okamžik, kdy do toho zapojíme sféru soukromou. A proto si myslím, že pro tu první, pro tu operační fázi je nesmírně důležité, abychom po několik let e, celý projekt udrželi ve veřejné sféře. Otázka pouze zní, kolik to bude stát. Já si myslím, že v rámci toho přeskumu v poločase by nám na tuto otázku měla komise poskytnout jasnou odpověď a jen potom se budeme schopni rozhodnout. Děkuji. Děkuji. Pan Beneto, prosím. Oui, je reviendrai sur cette question des financements, puisque... Pokud je o financování, to je otázka, jak už jsem o tom hovořil, to je otázka, která se dotýká všech programů, evropských programů, pokud je o aplikaci technologií, vesmírných technologií, samozřejmě, že i v této oblasti v konkrétní oblasti. Asi před dvěma lety jsme zde měli právě takovou otázku, která eh, se dotýkala financování této oblasti. A vím, že tam byla právě rakouská společnost, která trvala na tom, aby to bylo v eh, privátní, teda soukromé financování. Eh, bylo jasný, že v této oblasti GNSS a Galileo ta otázka nebo odpověď byla, pokud teda budeme čekat na toto financování, především pokud je v této oblasti, které se dotýká mm, veřejných záležitostí, takže tam bude samozřejmě veliké riziko. Mm, pokud jde o tuto oblast, si myslím, že to je jasné. U Galilea, u Galilea, mm, u stávající debaty, tak jak probíhá, mě to trošku, pře, mě to trošku pře, překvapilo, protože v podstatě u, u Galilea je ta, je ta záležitost trošku jiná než u GMSS, protože mm, například pan Verhoeven, komisář eh, v našem regionu v Lille v roce 2013, 2012, 2013 hovořil o tom, že by tyto informace, eh, že by teda tam, tam došlo k určitým, k určitým um, finančním prostředkům, které by umožnily implementaci v této oblasti. Dále se máme program DORIS, který uh, který pokrývá asi sedm nebo osm různých regionů, které jsou součástí naší sítě, aby došlo k určitému pilotnímu projektu. Pilotní projekt, který by se právě zabýval tím, jak by v roce 2012-2013 mohl vypadat vývoj v této oblasti jakmile teda budeme mít eh, možnost využívání těchto, těchto výsledků, těchto informací. Tento program DORIS by se právě měl snažit eh, hledat veřejné finance, to znamená státní finance, regionální finance nebo možná strukturální fondy, které by umožnily aplikaci eh, těchto projektů. Pokud je o Galileo, tak tam ta debata bude probíhat trošku jinak, protože například pokud je o dopravu nebo využívání v zemědělství mm, těchto informací, nebo řekněme námořní doprava, já vidím, že je mnohem jednodušší právě v Galileu eh, postupovat tímto způsobem. Zdá se, že ta rozpráva bude podobného charakteru, jaká byla v minulosti u toho, projektu, u toho projektu GNSS a právě proto si myslím, že nejdříve musíme postupovat eh, to, tím, tou cestou veřejného financování. Ovšem nevím, podobně jako už o tom hovořila Eh, paní Pataky, zda budeme schopni dosáhnout takového harmonického rozvoje v této oblasti a zapojení, řekněme, soukromého financování do eh, té, financování této aplikace, nebo kdy k tomu dojde, to je otazník, to je opravdu otazník sám pro mě, i pro mě, i pro nás, pro všechny, to znamená otázkám toho, jakým způsobem zapojit i toto financování. No a dále, pokud jde o zprávu tohoto projektu samotného, to je další otázka, to znamená, kdy bude tento program operační, Mm, pracovní skupina, která se zabývala touto oblastí, to znamená mm, v rámci sítě Nereus. My jsme, jak už jsem se o tom zmínil, chtěli mít určité záruky, to znamená, jak to bude fungovat. Regiony kladou tyto otázky, to znamená, je to zpráva na regionální úrovni, ale zároveň i aktéři, mm, hráči na lokální, místní úrovni se ptají, jakým způsobem to bude fungovat, kdy to bude fungovat a tak dále. To samozřejmě vyvolává mnoho otázek, jakým způsobem bude tento program, jakým bude fungovat, jakým způsobem bude řízen. Samozřejmě, že tyto otázky jsou zatím otevřené, musíme se snažit nalézt na ně odpověď, to znamená, kdy bude Galileo operace schopný, to je otázka. Danke sehr, Herr Děkuji a nyní má slovo pan Tortora. Oui, merci, monsieur le président. <clears throat> Oui, je ne peux que partager. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já souhlasím se všemi, kteří již vystoupili pokud jde o soukromý veřejný sektor, toto partnerství v oblasti Galilea. Samozřejmě, že je to otázka, která se zde objevila, je to, o které hovoříme, je to v podstatě otázka, která vedla vůbec k tomuto projektu Galileo, ale zároveň vidíme, že jsou zde určitá omezení. Omezení, pokud jde o tento program, pokud jde o možnost získání všech financí, ať už v té vývojové fázi nebo v dalších fázích. A já jsem opravdu nesmírně rád, mám um, děkuji za tu vaši odvahu, za to, že, se, se, že opravdu dojde k veřejnému financování, které by umožnilo opravdu, aby došlo k zahájem, došlo k, k znovu nastartování tohoto programu. Hmm. hmm už jsme o tom hovořili u toho projektu, u toho projektu GMES a já skutečně doufám, že pokud jde o budoucí vývoj v této oblasti, řekněme alespoň v tom krátkém a střednědobém hledisku, pokud jde o Galileo, já skutečně doufám, že to financování bude veřejného charakteru. Další otázka zněla, kdy bude tento systém operace schopný, kdy bude, kdy bude provozu schopný. Já, já si myslím, že můžeme být nebo doufám, že bychom mohli být optimističtí, protože to nejobtížnější už bylo vykonáno, to znamená, to rozhodnutí už bylo učiněno a nyní v podstatě z našeho hlediska, technologického, technického hlediska, tak to obtížně nás sice ještě čeká, to znamená v té průmyslové oblasti, ovšem to je oblast, to jsou aktivity, které v podstatě známe, to znamená plánování v této oblasti, proto věřím nebo mm, jsem optimistický, pokud jde o nějaké termíny, a které byly již oznámeny v tomto ohledu, pokud jde o zprovoznění tohoto projektu. No a samozřejmě poté je to i infrastruktura mm, v této oblasti. Tam nás čeká ještě mnoho práce, tak abychom zajistili opravdu rozvoj plně funkčního systému, to znamená až do té konečné etapy. Nechci podceňovat ehm, čas, který zůstává v této oblasti na straně průmyslu. Děkuji. Nyní pan Stárek, Nyní pan Stárek prosím. Takže, dámy a pánové, já bych nejprve rád odpověděl na otázku související s financováním a z tohoto pohledu mě přijde důležité oddělit dvě základní části. E, pochopitelně ve většině hovoříme o veřejném financování, protože e, v zásadě celá celá ta vývojová a investiční část systému Galileo je placena, je placena z veřejných financí díky tomu, eh, že se nedosáhlo úspěchu eh, ve smyslu nastavení PPP. A to, co já jsem se snažil eh, zachytit ve své prezentaci, ale je více, nebo je skutečně cíleno na tu provozní část neboť, neboť se domnívám, že to je nepatrně jiný příběh a že je možné si s jednotlivými parametry služeb Galilea řekněme, řekněme pohrát tak, abychom zjistili, jestli je skutečně alespoň principiálně rámcově, nebo co je rámcově možné dostat zpátky na straně příjmů. A já bych chtěl uvést malý příklad, že v současné době, když uvidíte kdekoliv vyčísleny eh, jakékoliv finanční eh, hodnoty reprezentující přínosy, ať už, ať už eh, socioekonomické nebo, nebo skutečně příjmové, no, řekněme posílením trhu, dí, trhu GNS služeb, a, tak tato čísla jsou, troufnu si říct, ve všech případech Eh, čísly globálními a chybí tam tedy, chybí tam tedy to rozdělení eh, na úroveň jednotlivých služeb, který bude, které bude systém Galileo eh, v jednotlivých, který, který bude systém Galileo ve své provozní části nabízet. Kam mířím je to, že Eh, ve chvíli, kdy eh, budeme hovořit o tom, abychom začali, eh, začali se systémem Galileo jako veřejně financovaným, a to znamená, zaměřili se na public regulated services a safe of life services, s tím se nedá, nedá, nedá než souhlasit. Nicméně si myslím, že je důležité, abychom měli alespoň rámcovou představu, jakou část trhu tyto, tyto, tyto služby, služby tvoří kontrastu k těm ostatním eh, dvěma službám, to znamená těm komerčním a těm službám open. A domnívám se tedy, že je skutečně, eh, skutečně důležitým bodem, abychom měli eh, bližší představu o tom, jaké finanční přínosy vyjádřené tedy skutečně v monetární formě mohou plynout z nasazení různých, různých služeb systému Galileo. Pokud jde o management, eh, management systému Galileo, eh, to je tuším první, první, eh, první z dotazů. Ano, je to, je to skutečně, řekl bych, problematické, neboť, neboť ubalancovat tento projekt vyžaduje koordinaci na nejrůznějších úrovních, tak jak to bylo prezentováno i v prezentaci pana Tortory. A dle mého názoru je Eh, je, je dobrým, dobrým směrem a eh, dobrým počinem eh, fungování GSA, ačkoliv v současné době, řekněme, to probíhá určitou mírně řečeno restrukturalizací v návaznosti na, na novelu direktivy upravující její fungování. Probíhají diskuze tímto směrem a z principu nastavení GSA do, do dvou částí, jako té administrativní a, a té zaměřené více do, do technického pole, tak si dovedu představit, že, že to by měl být jakýsi hlavní hlavní, hlavní styčný bod k řízení celého, celého tohoto projektu, neboť na úrovni GS eseji se eh, střetávají různé, eh, různé části celého toho eh, řetězce subjektů, které s projektem mají co dočinění. Stran úplného provozu, to je asi otázka spíše na nějakého věžce, nicméně informace jsou pochopitelně takové, že eh, od roku 2014 až 15 eh, by měl být systém Galileo v provozu eh, v nějaké, v nějaké omezené, omezené formě a v zásadě v zásadě poskytovat základní funkcionality tak, abychom mohli, mohli po nějaké době skutečně provést jejich vyhodnocení a případně, případně se zaměřit i na ty, i na ty, komerční, i na ty komerční služby. A poslední z dotazů zaměřený na, na to, jakým, jakým způsobem, řekněme, donutit provozovatele nebo společnosti, které dodávají aplikace e, do road segmentu, tak v zásadě e, dle mého názoru je cesta jediná. Cesta, cesta je v tomto směru direktivní, odkazuji na tu skupinu těch regulation, regulation driven applications, eh, kde podobně jako u systému electronic field collection eh, jsou eh, na stole standardy, které jasně upravují, jaké technologie, jaké technologie mají být použity Eh, a jak. A tyto standardy jsou dále potom eh, citovány a je na ně referováno v jednotlivých, jednotlivých direktivách Evropské komise. Takže já se domnívám, že eh, tímto způsobem by bylo možné působit i v dalších aplikacích nebo působit, působit v těchto aplikacích a to upravit jednotlivé dotčené direktivy. Děkuji. Ja, danke schön. Jetzt wollte Frau Basi Pataki noch zwei... Děkuji. Paní Pataki k tomu chtěla dodat dvě věci. Dvě ty. Yeah, yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych něco dodala ohledně eh, zisku, výnosu. Jak už jsem se zmínila, akční plán pro aplikaci by měl být urychlen ale ještě bych se ráda zmínila o nařízení z roku 2008 CE eh, e, o kompatibilitě a interoperabilitě systému. Myslím, že tento problém dosud není vyřešen. A Evropský parlament má široké příležitosti právě eh, v této souvislosti protože v tomto článku Evropský parlament má e, právo e, požadovat regulační postup s, e, s přeskumem. A také by bylo důležité urychlit standardizaci. Potřebujeme standardizaci. Je tu celá řada nástrojů, které parlament má v ruce, aby urychlil tuto realizaci, která bude také znamenat příjmy. Děkuji. Darf mich bedanken. Ähm, Děkuji. Možná, že by bylo dobré, kdyby se ke slovu dostala i komise, takže pokud souhlasíte, předám slovo panu Farhofovi. Prosím, eh, můžete nám k tomu poskytnout další informace. Děkuji vám, pane předsedo, dobré odpoledne vám všem. Děkuji především expertům, všem panelistům za vynikající příspěvky. Jak jsme viděli z jejich eh, slov, je tu celá řada výzev, které se eh, týkají technických eh, aspektů, právních, regulačních, finančních eh, a tak dále aspektů. To vše je třeba řešit. Pravděpodobně tu není jediný bod, který by nevyžadoval od nás v následujících letech práci. Rád bych něco poznamenal ke každému Eh, z projevu řečníků a pak bych to rád zhrnul několika obecnými úvahami. Za prvé, v první prezentaci se hovořilo o úloze malých a středních podniků. To je důležitý prvek pro komisi, jak jste viděli, že ve veřejných zakázkách jsme se to snažili řešit, úloha malých a středních podniků eh, ohledně eh, Eh, segmentů infrastruktury, eh, vesmírné infrastruktury, tam se jedná o komplikovanou otázku, jedná se jen o možnost pro velice specializované malé střední podniky a byla vedena poměrně široká diskuze ohledně možných aplikací a eh, příležitostí pro malé a střední podniky. Na rozdíl od mnoha dalších oblastí, eh, kdy je zapotřebí, aby ten aktér ekonomický byl poměrně rozsáhlý, satelitní navigace je eh, odvětvím, kde může velice snadno spolupracovat i malý podnik. Pokud samozřejmě má určité technologické odborné eh, znalosti a schopnosti. A to je důležitá poznámka, protože ve všech regionech, ve všech členských státech Evropské unie Eh, takto malé střední podniky mohou eh, s úspěchem využívat eh, těchto kontraktů. Co se týče šíření informací a poznatků, ano, v současné době se snažíme vytvořit nové webové stránky, které budou mít informace z ESI, z GSA a z Evropské komise. Bude to nový informační portál, pro implementaci projektu, budou tam technické údaje ohledně programu a e, proto e, mnozí, kteří si budou přát využívat tento web, budou tak moci učinit. Co se týče ke slovům paní Barsi Pataky, především jsem jí vděčný za laskavá slova. Pro komisi je důležité, že po zhruba deseti letech diskuzí, zda e, Galileo ano či ne, nebo možná, jsme už mohli ukázat, že dochází k pokroku, že už byly uzavřeny určité smlouvy, už tu jsou data patřičných dodávek. To si myslím, že je důležité. Ukazuje to zcela jasně i navenek z Evropské unie, že Evropská unie tento program bere vážně a že eh, investice tedy mohou eh, se eh, nasměrovat na Galileo. Je pro nás tu ještě celá řada výzev, zdůrazním jednu, to je celý tento nový systém. Eh, je to pro nás opravdu nová situace, protože Evropská unie se poprvé ucitá v této situaci, je to první eh, infrastrukturní systém, který eh, bude v našem rozpočtu. Je to tedy úplně nový rozměr naší práce a samozřejmě tu jsou otázky finančního řízení. Musíme tedy správným způsobem řídit eh, celé, eh, celý tento eh, kapitál, tyto investice do projektu samotného, celý tento postup. Takže to je důležitý úkol, který nás čeká. Evropská komise už začala pracovat na tomto řízení projektu kapitálovém a zabývá se tedy dalším řízením do budoucna, dalšími perspektivami. Co se týče projevu pana Tortory, Eh, shodneme se na tom, že je třeba si, eh, si vytvořit na komisi eh, systém dalšího řízení programu, protože u nás se spíše dosud jednalo o zprávu subvencí a tento druh řízení finančního pro nás nový. Proto se na to tady připravujeme. Jak už jsem řekl, určité kroky už byly učiněny. A také bychom měli mít na paměti, že se musíme podívat tedy dále do budoucnosti a komise eh, se také musí zjistit, zda eh, může takto do budoucna pokračovat sama, či zda bude potřebovat nějak, nějakou jiného aktéra. Ohledně slov pana Starka a aplikací Aplikace eh, se zdají být tou nejdůležitější oblastí. Samozřejmě infrastruktura, to je vzrušující záležitost, protože rakety létají do vesmíru a <coughs> satelity létají nad našimi hlavami, stojí to spoustu peněz. Nicméně eh, aplikace zaměřené na spotřebitele jsou právě to, proč to všechno podnikáme. A eh, Výpočty nám ukazují, že celosvětový trh pro satelitní navigaci a její produkty a služby do roku 2020, nebo spíš od roku 20 až 25, bude eh, přinášet 150 eh, miliard každý rok. A, a my bychom si tedy přáli jako komise získat třetinu tohoto trhu. To by bylo 17, 70 eh, miliard každoročně. A teď vám řeknu pár čísel. Studie ukazují, že systém tohoto mm, rozměru, tedy Agnos a Galileo, by nás stály průměrně 750 milionů ročně. Ale pokud se nám podaří takto využívat informace a spolupracovat tedy s průmyslem a malými podniky, středními podniky a mm, pokud vznikne takto katalyzátor tohoto eh, trhu, eh, který může sahat až na těch 70 miliard, tak si myslíme, že by to byl poměrně, eh, poměrně zajímavý obchodní krok. A teď, co se týče regulačního prosazování aplikací, je třeba mít na paměti, že Galileo je celosvětový systém, poskytuje služby po celém světě a regulační systém, ovšem, který můžeme my stanovit, by byl jen pro Evropskou unii. My nemůžeme ukládat povinnosti eh, našimi právními akty eh, mimo EU. Je velice nepravděpodobné, že bychom takto mohli spolupracovat se zbytkem eh, světa. Nevím, zda by to byl ten správný postoj. Například chtěli bychom vyjednávat nějak se Švýcarskem o tom, že Švýcarsko musí uznávat náš regulační rámec, pokud se využívat Galileo. To by, myslím, bylo velice složité. To znamená, že je třeba tedy rozvíjet aplikace a zajistit to, že nebudou vznikat žádné bariéry na trhu. A to měli bychom mít na paměti. Mějme na paměti tedy, že Galileo je především globální systém. Padla také otázka, Eh, ze strany eh, poslanců Evropského parlamentu, jaká je nejdůležitější politická otázka, kterou musíme řešit. Pokud mohu, myslím, že pro nás je tou nejdůležitější otázkou, jak může Evropská unie dlouhodobě eh, učinit zadosím závazkům. To také zmiňovali někteří z expertů. Pokud uživatelé nebudou mít pocit, že tu je dlouhodobý eh, politický závazek, politická snaha ze strany EU, že tu, že tu bude určitá minimální úroveň financování, že to bude globální zpráva tohoto systému, tak je nepravděpodobné, že budou sami chtít eh, investovat a riskovat tímto způsobem. Eh, podívejme se na letectví. V letectví pokud budou chtít používat Galileo, bude to znamenat eh, nově, nové přístroje, eh, nejen v letadlech, ale eh, na letištích bude třeba, aby se přeškolili piloti, pozemní personál, to stojí strašně peněz. A oni tak učiní pouze tehdy, když zde bude z následujících finančních perspektiv jasno, budou mít ujištění, že Eh, I v budoucnosti Evropská unie bude zajišťovat, že globální navigační systém bude fungovat. Takže otázka, myslím, že není prvotně o tom, kolik to bude stát a jak to učiníme, ale zda budeme schopni dlouhodobě tento systém podporovat. Odhodlané rozhodnutí z roku 2001-2008, že začnou veřejné zakázky, myslím, že byly prvním krokem. A důležité tedy je, abychom podnikli další krok, a ten vám předložíme v následujících měsících, jak Evropská unie chce učinit zadost takto dlouhodobému e, závazku, aby toto prohlášení bylo skutečně důvěryhodné, věrohodné a pak e, na základě tohoto rozhodnutí můžeme tedy začít využívat e, Galileo a EGNOS. Jedním z dalších systémů, který tu je například od ruských kolegů, Eh, trpí nedostatkem takovéhoto úsilí, takovéhoto závazku. Eh, jsou zde nedostatky eh, infrastrukturních přístupů, dostupnosti a proto GLONASS teď velice málo lidí používá, protože už se nevěří, že by mohl být stabilní. A ruská vláda bude muset přistoupit velice seriózním závazkům, pokud bude chtít, aby tento systém nadále byl přijímán. Takže další otázka je, jaký bude systém zprávy a řízení tohoto systému, kolik to bude stát a co budeme činit. Tyto eh, diskuze jsou velice složité. Eh, my v následujících dvou, třech měsících, myslím, přijdeme s návrhy, jak už jsem se zmínil eh, protože došlo ke změně eh, a komisařů a teď musíme zajistit to, že Evropská komise se sejde a předloží tedy společně návrhy parlamentu a radě, takže tuším, že tak v polovině roku by se o tom dalo eh, diskutovat a eh, posléze přistoupíme tedy k vytváření dalších regulačních či jiných mechanismů, jak to vše uskutečnit. Pane předsedo, to si myslím, že je všechno. Děkuji za pozornost mich auch herzlich bedanken. Já vám děkuji a na závěr bych rád předal slovo panu zpravodaji, panu Remkovi. Nyní bude mít možnost přednést e, svoje reakce, případně další poznámky k budoucí práci. Pane Remku, máte slovo. E, děkuji vám, pane e, předsedo. Já e, bych se jako zpravodaj pověřený výborem k přípravě této Eh, zprávě, kterou eh, zkráceně všichni nazýváme midterm review. Eh, chtěl jenom vyjádřit k tomu, jak já vnímám vystoupení našich panelistů a dnešní mini-hearing. Já si myslím, že je potřeba ocenit úlohu všech těch expertů, kteří zaprvé přijali pozvání a přednesli své, zde svá, jak bych řekl, stanoviska. Takže já si myslím, že výměna názorů byla určitě zajímavá, i z mého pohledu byla inspirativní eh, a eh, eh, můžu také poděkovat všem kolegům, kteří se z pléna této diskuze účastnili. Byla, bylo řečeno řada zajímavých myšlenek a názorů, které jistě mohou přispívat systému samotnému a samozřejmě řeknu také pro tu moji zprávu, kterou mám připravovat. Eh, eh, jsem jenom rád, že z vystoupení pana Beneta se potvrdilo moje očekávání eh, v tom, jak je přijímán systém Galileo na úrovni regionů, zejména v tom smyslu, že na této úrovni prochází nebo prochází nej, jakoby nejtěsnější linie mezi občany a řekněme rozhodování z centra Evropské unie a já jsem velmi rád, že to bylo de facto potvrzeno že eh, tam mohou lidé možná vnímat, jak eh, bych řekl, eh, že to může mít bez zesporu význam pro každého konkrétního člověka. Musím říct, že si nesmírně vážím vystoupení paní Barsi Pataky, kterou samozřejmě všichni, nebo téměř všichni zde známe několik let, jako odbornici se širokým a plastickým pohledem na všechny aspekty eh, kolem držicových navigací a já musím ocenit její brilantní, eh, eh, řekněme, politicko-strategické, vysoce státnické zhodnocení celého programu a jak bych řekl, těch jeho aspektů spojených jak s financováním, tak s řízením a tak dále. Já budu nesmírně rád, pokud budu mohu dále s ní spolupracovat a velice si toho vážím, že pozvání přijala a vystoupila. Eh, stejně tak si vážím vystoupení, eh, které prezentoval pan Tortora a já si myslím, že eh, většina z dalších o tom hovořila, že kvalitní management a řízení celého projektu je nesmírně důležitý. Dál to nebudu rozvádět. S, k jednotlivým vystoupením moje poznámky neskončí u pana Stárka, který pro, pro, prezentoval řadu aspektů, Eh, a okolnosti, které provází možné benefity Galilea a družicových navigací obecně. A já si myslím, že eh, to bylo nesmírně zajímavé. Pro mě osobně to také eh, zajímavé, protože se tu prezentoval specialista, který plačí, patří k mladé generaci a že to dokumentuje Eh, který vidí v projektu Galileo eh, velkou a dlouhodobou eh, konkrétní perspektivu a že je také z České republiky, to si troufnu říct. Oceňuji také vystoupení zástupce komise a určitě budeme v blízké budoucnosti spolupracovat na těch otázkách. Sám za sebe mohu říci, můj názor základní v zásadě znáte. Já se teď nebudu dál jaksi Eh, šířit v těch svých eh, eh, názorech na projekt Galileo a tak dále. Předpokládám, že řadu z těchto mých názorů uvidíte minimálně v explanatory nebo respektive se zdůvodňující zprávy, kterou budu moci napsat k té zprávě, kterou mám za povinnost sestavit. Ale jenom bych chtěl říci, že opravdu jako každý projekt, i dneska se to ukázalo, má tři základní, základní problémy. Já se omlouvám, možná, že to bude zjednodušující, ale má tři základní pro problémy. E, nemá dostatek peněz, což samozřejmě musíme řešit finanční otázku, e, e má spoždění a e, vyrůstá mu tady velmi tvrdá konkurence v jiných oblastech světa. Ale já e, letos budu, doufám, že se to dožiju, mít 62 let, přibližně 40 let a něco e, pracuji v nejrůznějších oblastech a byl jsem účastníkem opravdu desítek různých projektů a nebyly tak významné, to je pravda, ale žádný z nich e, e, nebyl řešen jinak za jiných podmínek. Vždycky měl nedostatek peněz, vždycky měl spoždění a vždycky e, prostě měl tvrdé oponenty nebo tvrdou konkurenci. Já pevně věřím tomu, že si s tím vším poradíme za přispění všech, kteří jsme se dnešního slyšení zúčastnili a já doufám, že kolegové a všichni, kteří jsou přítomni, také ocení, Eh, že jsme se vešli do času, což nebývá vždycky, vždycky eh, jaksi splněno. Takže ještě jednou vám všem děkuji a těším se na další spolupráci. Pane Remko, já děkuji i vám za dobrou přípravu, za eh, to, jak, jak ten, toto slyšení přispělo k celému projektu. Budeme jistě i v budoucnu intenzivně o celé věci diskutovat. Určitě eh, kolegové předloží pozměňovací návrhy a následně o tom rozhodneme. Pro tuto chvíli je toto téma uzavřeno. Já vám všem ještě jednou děkuji. Děkuji i panu kolegu Remkovi a našim dnešním expertům, panelistům a tím tuto část schůze končím. Rád bych upozornil na to, že koordinátoři by mohli přijít o něco dříve, tak abychom mohli začít včas. Prosím, řekněte jim to. Děkuji.